Čili tato stížnost o imunitu, tato žádost o imunitu je tím pádem stažená. Co se týče výboru a delegací, kde došlo k novým jmenováním, tato budou platná, pakliže nebude vznesena žádná námitka.